sdělil, že příslušné německé úřady e, v souvislosti s návrhem na zrušení imunity pana Udo Fokta v rámci trestního řízení zahájeného ve Saarbrückenu stáhl tento návrh. Tím je toto imunitní řízení uzavřeno. Od skupin SD a EPP jsem dostal žádosti o nominace, o, o jmenování a změny v obsazení delegací. Seznam těchto změn e, bude zveřejněn v zápisu z této schůze. Až do, pokud do schválení zápisu nebude vznesena námitka, budou tyto změny považovány za přijaté.